to, že jste se takto účastnila této části rozpravy a nyní přecházíme k další ústní otázce, což je společné plánování výzkumu v oblasti boje proti neurodegenerativním onemocněním, zejména proti Alzheimerově chorobě. Eh, naším zpravodajem je pan Herbert Royal, který bohužel má trošku spoždění, které ohlásil dopředu, takže já teď navrhuji, abychom si nejprve vzali paní Grostet a potom dáme slovo radě. Takže paní Grostet, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Ano, v nepřítomnosti pana Roila bych ráda připomněla tuto otázku, kterou klademe komisi, pokud jde o e, článek 165 smlouvy jakožto právní základ. E, doporučení rady e, pro oblast boje proti neurodegenerativním onemocněním, zejména proti Alzheimerové chorobě, je takový, aby byla potřebná konzultace s parlamentem. Chceme, aby rada, aby rada potvrdila svůj záměr 3. Eh, prosince 2009 na Radě pro konkurenceschopnost eh, to řešit, eh, přijmout závěry. Vzhledem k tomu, že návrh komise byl konzultován Evropským parlamentem, je rada připravena zohlednit jeho stanovisko při vypracování svých závěrů. A konečně, pokud vypracujeme nějaké případné budoucí iniciativy týkající se společného plánování výzkumu, může rada potvrdit svůj názor, že všechny takové iniciativy by měly být v zásadě přijímány podle stejného právního základu. Ráda bych připomněla, že jsme vypracovali usnesení. Toto usnesení má, si získalo podporu všech politických klubů a je to usnesení důležité, protože potrhuje eh, problematiku, význam problematiky stárnutí populace. Tato problematika znamená, že dnes máme více jak 7 milionů pacientů eh, trpících Alzheimerovou chorobou v Evropě v 20 příštích letech se toto číslo zdvojnásobí. Je třeba plánovat, investovat, spolupracovat v této oblasti, tak abychom zvládli, dokázali zvládnout sociální náklady této choroby a zajistili důstojné stáří a klidné stáří pro pacienty a jejich rodiny. Je to věc, která se týká celé Evropy a žádá se koordinovanou činnost, tak abychom zajistili efektivní prevenci, diagnostiku, eh, léčbu a eh, péči o pacienty. A je třeba věnovat zvláštní pozornost podpoře eh, výzkumu a investicím eh, soukromým a veřejným, abychom hledali novou, nové léčby a nové možnosti prevence těchto patologií. Eh, v oblast zdraví je stále ještě příliš roztřištěna v Evropě a také veřejnou soukromé partnerství je třeba znásobit. Inovativní léčiva, příslušná legislativa, která vstupila v platnost v únoru, 2008. To nesmí zůstat jedinou iniciativou. Skutečně jde o běh proti času, že třeba eh, že už eh, tady ukazuje se, že existují cesty v oblasti předdiagnostiky, je třeba je eh, investovat do výzkumu, je třeba anticipovat vývoj v oblasti chorob souvisejících se stárnutím populace. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministrině Malstromová na pět minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Návrh na doporučení rady ohledně opatření pro boj proti neurodegenerativním chorobám, konkrétně Alzheimerovi choroby, byl schválen 22. července tohoto roku vychází z článku 165 a týká se to koordinace mezi společenstvím a ženskými státy v oblasti výzkumu a technologického vývoje, aby se zajistilo lepší propojení vzájemné práce. Článek 165 tam jsou i a cíle eh, iniciativy společného plánování dobře jdou dohromady. A jsme tedy schopni eh, dobře společně plánovat v této oblasti. Samozřejmě, že cílem je větší efektivita eh, při financování veřejného výzkumu a vývoje v Evropě. Článek 165 radě neumožňuje jednat, proto se asi ptáte. Naopak to dává možnost komisi, aby podporovala spolupráci, propojení mezi jednotlivými politikami a členskými státy. Jinak není možné navrhovat iniciativy na společné plánování. Je tady jasný politický závazek v rámci randy, aby se prováděla práce ve, ve společném plánování v boji proti chorobám takovým, jako je Alzheimerova choroba. A rada si myslí, že by bylo dobré přijmout závěry k této iniciativě společného plánování na základě textu, který navrhla komise. Uvědomuji si, že Parlament eh, pokládá za velice důležitý boj proti Alzheimerově chorobě v eh, únoru jste apelovali na komisi i členské státy, aby to pokládali za velice důležitou součást práce v, oblasti veřejného zdraví. Je to velmi důležitý návrh. Je třeba zajistit, že předsednictví přistě, při, přihlédne eh, k názoru eh, parlamentu na zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost 3. prosince. Co se týče iniciativy společného plánování Rada sdílí váš návrh, že potřebujeme společný přístup, aby pokud možno se tyto iniciativy přijímaly v rámci oblasti výzkumu. Zatím máme jedinou možnost, totiž schvalovat eh, závěry Rady u každé iniciativy zvlášť. Je tomu tak proto, že současná směrnice nám neposkytuje žádný jiný právní základ. Děkuji. Děkuji paní ministrině a nyní si vezmeme řečníky za jednotlivé skupiny. Nejprve paní Antonescu, prosím. Děkuji. Švédské předsednictví si přeje v prosinci přijmout své eh, rozhodnutí eh, bojovat proti eh, degenerativním onemocněním bez stanoviska parlamentu. Já jsem byla zpravodajkou pro toto stanovisko parlamentu a podporuji usnesení, které by podpořilo stanovisko parlamentu v boji proti neurodegenerativním chorobám, zejména proti Alzheimerově chorobě. Tyto choroby totiž představují v Evropě obrovskou hrozbu. Životní standard v rozvinutých zemích vedl k delší průměrné délce života a proto se potýkáme s tímto problémem více. Také bychom měli brát v potaz, jaký dopad mají tyto, eh, má tato choroba na ty, kteří se starají o nemocné. Je to vlastně problém všech zdravotních systémů, které se nyní musí potýkat se stále narůstajícím počtem pacientů. Návrh komise se zaměřuje na aspekty týkající se výzkumu. Usnesení, které navrhujeme my, zdůrazňuje jak výzkum, tak způsob, jak výzkum současnou situaci může zlepšit. Takže já prosím o to, abychom se zaměřili jak na vědecký výzkum, tak na způsob, jak se tento výzkum potom odrazí v samotné péči poskytované pacientům parlament vyjádřil velký zájem o toto téma, o tento dosie. Je to v podstatě takový pilotní projekt pro společné programování výzkumných aktivit a proto je tedy důležité, aby stanovisko parlamentu se nějakým způsobem projevilo i na závěrech rady. Připomínám eh, článek 182 Lisabonské smlouvy, který zajišťuje právní eh, základ pro tuto oblast. Eh, mnohokrát děkuji. Další má slovo paní Toja. Děkuji, pane předsedající. Je to velmi důležitá iniciativa ze dvou důvodů. Za prvé, výzkum v oblasti boje proti neurodegenerativním onemocněním, to je třeba podpořit a dále třeba koordinovat eh, naše programy. Samozřejmě, že bychom byli radši, kdyby do toho parlament mohl více přímo zasahovat, ale musíme postupovat tak, aby se náš názor promítl do závěru, které přijme rada. A také potřebujeme pevný právní základ do budoucna, který by zajistil rovnocenou účast parlamentu. V této oblasti potřebujeme adekvátní zdroje pro boj proti té rozšířené metle, kterou představuje Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba a další, jejichž výskyt se bude zvyšovat vzhledem ke stárnutí populace. A zaměřme se na rozsáhlé studie, které by umožnily vývoj eh, nových léčeb, biomarkerů, eh, včasné diagnostiky eh, na základě multidisciplinárního přístupu a také um, je třeba zavést databáze. Potřebujeme modely léčby a vhodné služby. Já tady mám na vás jednu prozbu. Pacienti jsou příliš často vynecháni z celé věci. Přece musí být také, musí být také protagonisty v celém tom procesu. A výzkum je nesmírně důležitý, tak abychom dokázali zajistit eh, základní potřebu koncentrace našich snah, Eh, zabránil roztříštěnosti, překrývání a dosáhly tak kritické masy pro to, aby ty projekty mohly být úspěšné. Pokud eh, si uvědomíme, že v jiných částech světa existují soukromo-veřejná partnerství, která eh, přinesla desítky milionů eur investic do této oblasti, tak máme obrázek o tom, kolik nám ještě zbývá vykonat. Tyto projekty, to je věc, za které se jistě všichni v Evropě můžeme postavit. Potřebujeme tady společné soukromo-veřejné programy a zároveň je třeba být v kontaktu s širší vědeckou obcí mezinárodní. Děkuji. A jako další řečník má jednu minutu pan Chacimarkakis, prosím. Děkuji. Pane předsedo, paní předsedkyně Rady, dnes hovoříme o návrhu usnesení k neurodegenerativním chorobám. Měla by z toho dokonce vzniknout směrnice, kterou bychom vlastně brzy měli projednat. Ty choroby, o kterých tady hovoříme, hovoří se tam třeba o Alzheimerově chorobě, Parkinsonově chorobě, to jsou prostě nemoci, které jsou pro Evropu obrovskou výzvou, eh, nejenom eh, co se týče třeba nákladů, které vyvolají. A teď hovoříme o výzkumu a bohužel v Evropě často ten výzkum se dvojí, eh, probíhá na různých místech a je potřeba prostě tohleto rozdělení nějakým způsobem překonat. Ehm, eh, byl přednesen návrh v tom smyslu, že je tedy potřeba ehm, všechny výsledky výzkumu udělat přístupnými. Byl to návrh GUE, já si myslím, že v zásadě je dobrý, ale je potřeba je trošku eh, přeformulovat, aby byl lépe srozumitelnější a jasnější. Máme zde také důležitou otázku evropských patentů v oblasti farmakologie. Já si myslím, že to je také v této souvislosti důležité. Děkuji. Další na minutu má slovo Filip Lambert. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já jsem měl být vlastně zpravodajem a jsem trošičku zklamán tudíž, nicméně zase jsem rád, že postudujeme vpřed. Eh, teď eh, není čas na interinstitucionální rozepře. Jsem rád, že Rada eh, chce jít s tím dopředu, ale máme několik poznámek. Doufáme, že Rada opravdu přihlédne k námětům, které jsou v usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat. Chtěl bych zdůraznit potřebu správné vynáleženosti, jako je tomu se zmírňováním a přizpůsobováním se klimatickým změnám. Musíme pochopit, proč se tato choroba objevuje, abychom mohli zajistit efektivní prevenci, protože to je neefektivnější a nejméně nákladný způsob boje proti chorobám. Eh, iniciativa společného plánování, stačí to? Eh, mělo by se to stát přímo normou, že při takovýchto velkých iniciativách spolupráce by měla být normou a ne něčím dobrovolným, ale něčím, co by bylo závazné pro všechny členské státy. A tři, druhá věc se týká priorit pro financování. A tedy ptáme se, zda vynakládáme dostatečné prostředky na takovéto choroby. Myslíme si, že tomu tak není a proto chceme velice vyzvat k tomu, aby v rámci dalšího eh, rámcového programu se třeba odebralo v některým velkým programům, jako je ITER. Vědci věci nám říkají, že to bude trvat nejméně 60 let a raději vložit eh, pár, trochu těch peněz na výzkum Alzheimerovy cukrovy a podobných chorob, že si myslím, že je to v skutku velmi zapotřebí. Paní Matias Marisa, další. Estar meu total apoio em relação à questão que foi colocada pelo Sr. e, sobretudo, evidenciar a questão de fundo, a questão política Děkuji za slovo. Chtěla bych říci, že podporuji tuto otázku a tuto věc musíme to brát eh, jako, musíme to, musíme to také brát z té politické strany, která se týká plánování tohoto výzkumu. Potřebujeme takzvané společné plánování pro výzkum Alzheimerovy choroby a také potřebujeme změnit pravidla. Protože eh, nejprve tady byla zpráva, nyní máme prohlášení a je nutné, myslím si, že naše rozhodovací kapacita byla oslabena. Spíše se zde jednalo o určité konzultace, a já doufám, že to, co jsme my zde jako Evropský parlament navrhli, takže to bude vzato v úvahu, protože tento výzkumný program je politická věc, není to pouze technická nebo odborná věc a proto by bylo, proto by bylo třeba, aby bylo nasloucháno politickým požadavkům parlamentu. Je nutné stanovit priority a e, je také nutné, aby zde proběhl postup, který bude demokratický a transparentní. Co se týče společného prohlášení o Alzheimerově chorobě, tak musíme zajistit, že tento postup se nebude opakovat. Doufám, že budeme, eh, že budeme včas informováni, pokud by se to mělo stát ještě jednou. A doufáme, že tedy všechna doporučení parlamentu přijmete. Další mluvčí paní Delc, jedna minuta. Děkuji. V severním Irsku, v mém e, okrsku, je nyní asi 6 tisíc lidí, kteří trpí demencí. Jsou to jak oni, ale také jejich rodiny a jejich pečovatele. A ti všichni by uvítali proaktivní přístup, jak eh, se zabývat touto nemocí, která má velice negativní dopad nejenom na ty pacienty, ale také na jejich, nemoc, na jejich rodinu. Myslím si, že je nutné Eh, koordinované úsilí v rámci celé Evropy a já doufám, že takové úsilí přinese nové vědecké poznatky, také důležité lékařské průlomové objevy a doufejme, že také zlepšenou léčbu. Ve Spojeném království je nyní téměř 400 tisíc lidí, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a eh, Hovoří se, že do roku 2025 bude tři Eh, tři čtvrtiny milionu lidí ještě více diagnostikováno touto nemocí. Je nutné také ještě eh, zlepšit eh, výzkum prevence a diagnostiky, abychom ochránili zejména rodiny, protože velice často to jsou rodiny, které pečují o tyto pacienty. Je nutné také prohloubit výzkum, který samozřejmě bude respektovat všechny, bude respektovat život a podmínky. Děkuji. Děkuji a nyní přistoupíme k dalším řečníkům. První má slovo paní Carvalho dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. při pohledu na iniciativy eh, přijímané na eh, úrovni Evropské unie eh, s cílem um, bojovat proti Alzheimerově nemoci a dalším. Eh, je nutno zdůraznit, že spolupráce eh, v rámci EU se musí eh, těšit určitým pobídkám, tak aby se zintenzivnilo vědecké úsilí a také se musíme vyhnout tříštění sil. Společný výzkumný program je hodnotný nástroj s cílem vyhnout se rozčištění výzkumných iniciativ na evropské úrovni, tak abychom zajistili lepší koordinaci mezi členskými státy a také lepší koordinaci zdravotní péče. E, tento program bude zásadní pro budoucí evropský výzkumný prostor. Evropský výzkumný prostor e, bude e, centrem Lisabonské smlouvy, pokud jde o evropskou politiku politiku vědy a výzkumu. Nicméně mám určité pochybnosti, pokud je o implementaci tohoto společného programu vzhledem k byrokratické eh, komplikovanosti, eh, kterou vyvolává. A tak by mě zajímalo, jak mm, tady co nejlépe využít synergii, aniž bychom mm, e, zvětšovali byrokratickou zátěž tak, abychom mm, poskytli evropskému vědeckému a výzkumnému prostoru dostatek pobídek. Děkuji. Děkuji. Dalším je paní Childers, jedna minuta, prosím. Pane paní předsedkyně. Jako bývalá profesionálka z oblasti zdravotní péče by bylo eh, nepříjemné, kdyby eh, parlament nebyl konzultován o posledních iniciativách v boji proti Alzheimerově nemoci. Evropská populace stárne a dopady této nemoci se budou rozšiřovat. Počet těchto případů by se mělo, měli zvýšit z 35 milionů na 107 milionů v roce 2050

v Irsku například 50 tisíc eh, pečovatelů eh, již ehm, je zaregistrováno ehm, pro péči ehm, pacientů trpících, na eh, tuto, trpících touto nemocí. Další role Evropského parlamentu v boji proti Alzheimerově nemoci by neměla být bagatelizována a nové směrování Evropské unie by mělo brát v potaz jedinečný hlas Evropy a měli bychom bychom usilovat nejenom o boj proti Alzheimerově nemoci, ale také podpořit pracovní podmínky pečovatelů. Děkuji a nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye spontánních příspěvků. Přihlásilo se několik řečníků. První je paní McGuinness, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že koordinovaný výzkum v této oblasti je nesmírně důležitý a netýká se to pouze Alzheimerovy choroby, ale obecně všech neurodegenerativních chorob, které jsou velice e, časté. Pro nás je velice důležité, jakým způsobem bude ten výzkum probíhat a já bych chtěla zdůraznit stávající diskuse mezi parlamentem a radou, které se týkají také e, pohody zvířat, které se používají pro výzkum. Já mám určité obavy, a že stále pokračujeme v tom, že umožňujeme, aby probíhal výzkum, který využívá pokusná zvířata eh, v těchto výzkumech a je nutné, aby tento výzkum, který zde probíhá, eh, dokázal přinést výsledky, které dokážou eh, přinést prevenci a léčit lidi, kteří budou nemocní. Možná, že my budeme jednou mezi nimi kteří onemocní těmito onemocněními. Doufám, že dosáhneme schody ve druhém čtení, protože to je velice důležitá směrnice a myslím si, že eh, se budeme věnovat i dalšímu výzkumu a že tam budeme mít větší slovo. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Soniky, rovněž jedna minuta. Děkuji, Děkuji, paní předsedkyně. Otázka eh, boje proti Alzheimerově nemoci byla nadnesena již několikrát a sice během francouzského předsednictví, kdy se řeklo, že e, tady je zapotřebí přijmout iniciativu na evropské e, úrovni a bylo by záhodno, aby i nadcházející předsednictví věnovala e, této problematice stejnou váhu. Postiženo je, jsou miliony lidí, teda pacienti i jejich rodiny, které trpí s nimi. Když se scházíme s našimi voliči, řeči, tak mm, eh, nám jsou eh, pokládány otázky mm, o tom, jak k tomu přispívá Evropská unie ehm, eh, a mm, za co jsme vlastně odpovědní. A to je příležitost předkládat takovéto iniciativy, abychom ehm, dotvářeli dobrý imič a pověst Evropské unie. Toto musí být prioritou evropských institucí. Děkuji. Děkuji. A dalším ehm,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 Paní předsedkyně, diskutuje se zde o to, zda má být koordinace mezi jednotlivými členskými státy Unie, aby se postaralo o to, jakým způsobem rozpoznáme příčiny a na základě toho, abychom dokázali lépe jednat na evropské úrovni. Jedná se o léčení chorob a jedná se samozřejmě o důležitý rozsáhlý společenský fenomén. Měli bychom také silněji zakročit při Eh, farmakologickém výzkumu. To znamená, měli bychom ho lépe podporovat. Potom potřebujeme také monitorovací a léčebná centra pro pacienty. Potřebujeme také samozřejmě podporu pečovatelů a rodin, které o eh, pacienty pečují. Znamená to tedy, že na evropské úrovni musíme mnohé učinit a musíme se snažit o to, aby bychom zahájili naše aktivity různými směry. Je třeba také zohlednit mezinárodní normy a postarat se o to, aby byly výsledky mezinárodně zveřejňování. Ještě máme dva řečníky, prosím, další řečnice. E, Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, já se domnívám, že dnes je velice e, důležité věnovat co nejvíce pozornosti právě výzkumu, abychom mohli pomoci lidem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Evropská unie celkem združuje 27 členských států a členské státy sami e, nedokážou si poradit s tímto problémem protože e, zdravotní systémy každé země jsou jiné a také má každé země jiný rozpočet, jiné finanční prostředky. Proto je velice důležité, aby byla také, aby byla také poskytována podpora rodinám, které se starají o e, člen, členy, kteří jsou nemocní. A i ta podpora v jednotlivých členských státech je jiná. Je nutné, abychom koordinovali naše úsilí v této oblasti a měli bychom, toho, měli bychom učinit co nejvíce, abychom nalezli dostatečné prostředky pro výzkum, aby, se, aby jsme dokázali pomoci lidem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Děkuji a poslední uh, řečník, pan Royal, jedna minuta. Paní předsedkyně, eh, budu velice stručný. Eh, nutnost eh, tohoto kroku byla vyjádřena ve všech možných příspěvcích, které zde padly. Je to choroba, která zasahuje čím dál tím větší počet lidí a proto zde máme zesílenou potřebu, aby se spojily členské státy, spojily své cíly a tím způsobem dosáhly svých cílů. V tomto případě je to tedy velice rozumná a správná cesta. Škoda je ovšem, že co se týče procedury, tak máme jisté obtíže do toho zapojit parlament. V podstatě se to děje na poslední chvíli pomocí usnesení, to je politování hodné. Ovšem, pokud se nám podaří dosáhnout nakonec dobrého výsledku, tak je to dobré a myslím si, že to je to, co je rozhodující. Děkuji, říká paní předsedkyně. To byl postup ke GI a nyní předávám slovo radě. Prosím. Talman. Jo, Děkuji, paní předsedkyně. Alzheimerova choroba a další podobná degenerativní onemocnění jsou opravdu něco velice strašného. Ti, co kdo prožili tu situaci, že jejich rodinný příslušník byl postižen takovouto chorobou a opravdu prožívali a na vlastní oči viděli to, co se s takovým pacientem děje, tak tito lidé si jistě přejí, abychom to na tomto poli zkoumali ještě intenzivněji. Proto je důležité, abychom lépe koordinovali naše výzkumy na evropské úrovni. A ten pilotní projekt má právě zajistit, aby v této oblasti zkoumali ty nejlepší evropští výzkumníci, tedy v oblasti Alzheimera a degenerativních osob. Máme zde spolupráci Francie, České republiky a Švédska. A právě v rámci této spolupráce byla vyzdvižena důležitost společného postupu, co se týče Alzheimera. Eh, francouzská strana uspořádala důležitou konferenci a v září uspořádala švédská strana k tématu, o, konferenci o tématu důstejné stárnutí. Jak jsem již řekla, Rada chce předložit závěry k tomuto tématu 3. prosince. Samozřejmě v v těchto závěrech ohledníme usnesení, o kterém budete zítra hlasovat. Otázka Alzheimera se e, bude projednávat v rámci rámcového programu pro výzkum a podobných iniciativ. Děkuji vám za to, že jste se věnovali tomuto důležitému tématu. Tím je rozprava ukončena a hlasovat budeme zítra, říká paní předsedkyně. Podle pořadu jednání e, nyní přicházíme k jednominutovým projevům podle článku 144 jednacího řádu. Chtěla bych poukázat na to, že máme mnohem více témat než času, tedy